Dobrý, dobré ráno, dámy a pánové. Nyní opět zahájíme naši práci, kterou jsme rozdělali včera a začínáme eh, hlasováním o výroční auditorské zprávě a já se ptám pana zpravodaje, zda si přeje slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se maximálně snažil získat co nejširší podporu v rámci optimálních konzultací a aby Evropský parlament přišel s co nejlepším stanoviskem, které by maximálně chránilo finanční zájmy Evropské unie. Domníváme se, že to vyžaduje dva zásadní kroky. Za prvé, přísný a vytrvalý boj proti podvodům, bez kompromisů, co se týče tvrdosti, e, politiky proti podvodům. A to je propojeno s, se stejně rozhodnou politikou překonávání potenciálních příčin nepravostí, porušení a také se budeme snažit umožnit členským státům, aby co nejlépe mohli využívat finanční zdroje Evropské unie. Tady máme jako výbor pro kontrolu pro rozpočet povinnost být co nejodpovědnější vůči daňovým poplatníkům, občanům a poskytovat optimální aranžma pro optimální využívání finančních zdrojů, které budou dány k dispozici návrhy eh, pozměňovacích návrhů, včetně kompromisních návrhů, jsou vedeny přáním dospět k co nejširšímu koncenzu a podpoře těchto politik. Doufám, že se mi této podpory našeho výboru dostane. Děkuji. Kolegyně Ayala Sender poprosila o slovo, takže prosím Ines. <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi líto, že jsem poněkud nachladen, ale ráda bych něco podotkla nejdříve, než začneme hlasovat. Chtěla jsem se krátce omluvit, neboť jsem nemohla se zúčastnit veškerých debat o návrhu zprávy. A ráda bych pouze krátce řekla, vám sdělila, jak je postoj naší frakce s ohledem na témata, která se týkají OLAFu. Pouze jsem chtěla ještě veřejně oznámit, že zde máme jiný postoj. Příliš to s hlasováním nesouvisí ale souvisí to s představením zprávy, které proběhlo včera. Máme ještě téma Junckerova plánu a proto jsem se tedy včerejší debaty nemohla zúčastnit, což mě velmi mrzí. E, není mi, e, nejsem e, si jistá, že jsem přesně pochopila vše, o co vlastně šlo, ale možná bychom to mohli potom bilaterálně prohloubit. Ke hlasovacímu seznamu bych chtěla říct, že to je komplikovaná záležitost, zejména proto, pokud zde máme dva členové frakce, které oba dva předložili stejné pozměňovací návrhy a pak se z toho vypracovává kompromis. Musím říct, že do posud jsme nic takového neměli a ani nemám příliš velký zájem na tom, aby se něco takového opakovalo. Takže začneme hlasovat, bude to komplikované, budeme hlasovat o kompromisech a zaprvé budeme hlasovat o tom, zda tedy připustíme ty kompromisy, které máme. Budeme mít tedy dva hlasování, dvě hlasování. Za prvé to, zda tedy akceptujeme kompromisy a pak budeme hlasovat o kompromisech samotných, pokud jsem to tedy správně pochopila, tak začínáme kompromisem číslo jedna, kdo je proto, abychom tedy připustili, že o tom budeme hlasovat, o tomto kompromisu. Kdo je proti? Dobrá, Omlouvám se. Ale proč hlasujeme nejdříve o kompromisech? Možná bychom mohli nejdříve odhlasovat, zda tedy budeme akceptovat všechny kompromisy protože to jsou kompromisy, které byly předloženy frakcemi a já nemám nyní pocit, že pokud byly předloženy takto, tak by už byly vlastně součástí hlasovacího seznamu. O čem tedy vlastně tady hlasujeme. Já jsem něco takového ještě nezažila, jsem v parlamentu už 10 let. Já jsem to pochopila tak, že budeme nejdřív hlasovat o tom, zda akceptujeme kompromisy, protože byly vypracovány, vypracovány po deadlineu, po hlůtě. Takže pokud to není pro vás problém, postupovali bychom takto. Po lhůtě? je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, ano, a poté se vypracovávají kompromisy. Jinak postupovat nelze, nemůžeme vypracovávat kompromisy předtím, než byly předloženy pozměňovací návrhy. A vypracování kompromisů prostě jistou chvíli trvá, někdy i celý té, celé týdny. Ale frakce chtěly mít kompromisy, pokud frakce řeknou, že ne, dobrá, ale nemůžeme nyní, nemůžeme nyní hlasovat o kompromisech, já to nechápu. normálně na, postupujeme na plenu výboru tak, že pokud máme návrhy kompromisních na, kompromis, kompromisů, tak to probíhá samozřejmě po rozpravě o zprávě. Hluta byla krátká, ale eh, kompromisy se vypracovávají delší dobu. To trvá někdy celé týdny. To přeci nesouvisí lhu, s lhůtou pro předkládání pozměňovacích návrhů. Kompromisy se vždy vyjednávají o rozpravě, o zprávě, která proběhne na plénu našeho výboru. V opačném případě by to mohlo být tak, že bych žádná frakce měla své vlastní kompromisy. Já jsem to tady takto pochopila, jak jsem říkala, ale můžeme hlasovat ještě jednou. Já proti tomu nic nemám. Pokud frakce bude proti, můžeme hlasovat dvakrát. Takže jednička, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Dvojka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis. Čtyři, pro, proti. Budeme muset hlasovat elektronicky. Prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Okay, ten zählen wir hinterher noch dazu. Genau. So. Ja. Also 17 zu 7. Takže 17 ku 1. Dobrá. Kompromis byl schválen. Kompromis číslo 5. Kdo je pro?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 a je v rozporu s linií našeho výboru eh, v předchozích zprávách. Hlasujeme o tom, zda připustíme, abychom hlasovali o tomto kompromisu. Kdo je proto, abychom hlasovali o tom kompromisu? Budeme to muset udělat elektronicky. Prosím o elektronické hlasování. Končím hlasování. kompromis nebyl akceptován. Ano. Vážená paní předsedkyně, já souhlasím s tou myšlenkou, že budeme hlasovat o kompromisu, ale měli bychom zřejmě znovu se podívat na pravidla, protože my jsme nehlasovali o přípustnosti, ale o kompromisu jako takovém. Eh, já nemohu připustit mezi kritérii skutečnost, že bychom postupovali tímto způsobem. Eh, byla tady určitá linie, která byla stanovena. Samozřejmě po volbách se může změnit většina, můžeme změnit eh, tu většinu, ale pan Savanama toto musí pochopit. My jsme tady představitelé politických hnutí. Samozřejmě, že ta linie se může změnit, většina se může změnit, eh, takže tady nebudeme brát v potaz historii a to jsme už si ověřili u mnoha témat. Je to prostě problematika většiny. Dobrá, ale pro důvěryhodnost našeho výboru by bylo dobré, aby náš výbor neměnil své názory každých 14 dní a nyní se rozhodl na tom, že nezmění svůj názor. Pan Pericky, prosím. Máte úplnou pravdu, my nemůžeme měnit eh, názory ze dne na den. Kompromisní návrhy jsou schváleny a sekretariátem. Sekretariát je dá na hlasovací seznam a není možné, aby potom kompromisní návrh byl považován za návrh, o kterém se nebude hlasovat. Musí se o něm hlasovat. Nemůžete ho vyhodit poté, co ho sekretariát dal na hlasovací seznam. Můžete hlasovat pouze pro anebo proti. Neexistuje pakliže toto vůbec je přijatelný postup, je potřeba eh, otevřít debatu, protože máme tady jeden názor, že tento kompromis není úplně v souladu s předchozími postupy, ale není možné eh, tedy nejdřív mít nějaký návrh, pak hlasovat a pak ho vyhodit. Ano, jiná, tady nám pomůže eh, pohled do právního základu, což tady jsou postupy parlamentu a je to odstavec 4, pouze prezident může navrhnout, aby kompromis. Pouze předseda může, eh, může navrhnout, jestli se o kompromisu bude hlasovat nebo ne a musí získat eh, soulad, eh, souhlas parlamentu a jestli jsou námitky. Pakliže jsou námitky, tak parlament dohodne podle většiny hlasů. Takže to je úplně ale jiná situace. To se jedná o hlasování na plenárním zasedání, to je přesně to, na co upozornila paní Ayala, poté co návrh byl v posledních několika hodinách podán před eh, debatou a to se vůbec ale netýká postupu ve výboru. Musím vám bohužel říci, že je tady další ustanovení, což je pravidla 209. Plen... Wir machen weiter, Kompromiss Nummer 2. Postupujeme dále, kompromis číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 13 byl stažen. A tím začínáme s hlasováním. Odstavec 1, což je pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? První část, tedy proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Které ověříme, ověříme druhou část eh, čtrnáctky. končím hlasování. Takže bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 15. Máme zde ústní pozměňovací návrh číslo 1, který předložil pan zpravodaj. Paní předsedkyně se omlouvá 15. Kdo je pro? Zdrželi se? Schváleno. 16. Tady máme ústní návrh, který předložil pan zpravodaj. A já bych ovšem chtěla, já jsem proti tomuto ústnímu návrhu. Kdo je pro? Hlasujeme o původním návrhu číslo 16, ne o ústním návrhu zpravodaje. Kdo je pro původní návrh číslo 16? Kdo je proti? Zdrželi se? Máme zde ústní návrh zpravodaje, který se týká šestnáctky. A Autorem původního návrhu číslo 16, což jsem já, ten, jak, já jako autor jsem proti tomu ústnímu návrhu. Já jsem tedy řekla, že jsem proti ústnímu návrhu zpravodaje a proto nyní hlasujeme o původním návrhu, který nyní byl většinou přijat. Já nevím, zda bylo každému jasné, o čem hlasuje. Pokud ne, můžeme opakovat hlasování. Já nechci, abyste mi pak vyčítali, že postupuji nesprávně. Kdo je tedy pro tu původní šestnáctku? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji, bylo to schváleno. Děkuji vám. A nyní sedmnáctka, to je technický návrh, o tom nemusíme hlasovat. 18 a 19 odpadají, kompromisem číslo tři. A nyní máme 20, což je návrh paní Makovej a mne, můj. A pak zde máme ústní návrh zpravodaje a já jsem proti ústnímu návrhu zpravodaje, jakožto autorka návrhu. A proto budeme hlasovat o původním znění dvacítky, kde je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže návrh byl přijat. Číslo 21, návrh kolegy se, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále číslo 22, kolegyně Makovej a můj. Máme tady úzní návrh zpravodaje a já jsem opět proti návrhu zpravodaje. Takže kdo je pro původní podobu čísla 22, prosím o znamení rukou, kdo je proti. A budeme tedy elektronicky ověřovat hlasování o původním změní návrhu číslo 22. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 5. Eh, vede k tomu, že 23 odpadá, takže jsme u čísla 24 a 25. 25 tady je ústní návrh kolegy Vali. Návrh kolegy Vali pokládáme i za další změnu, takže musíme hlasovat o obojím. Má někdo něco proti ústnímu návrhu kolegy Vali, což je jakýsi dodatečný návrh k původní 24 a 25 nemá, takže hlasujeme. Hlasujeme o ústním návrhu kolegy Vali, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A hlasujeme o 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A hlasujeme o respektive. Tady máme ústní návrh a já jsem opět byla proti. Je to návrh číslo 4 zpravodaje. A takže hlasujeme o 26 a 27, respektive ty odpadají díky kompromisu 4, říká paní předsedkyně. Tedy hlasujeme o 27, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. není 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 ve dvou částech, první část, promiňte, odmlouvá se paní předsedkyně, tři části, takže kde je pro první část, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, budeme muset ověřit, ověřujeme číslo 36 elektronicky, prosím, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. Nyní 37. Ta odpadá díky kompromisu číslo 4. Ale o bodu C musíme hlasovat, takže 37C pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 38. Končím hlasování. Schváleno. 39 a 40, respektive 39 je v kompromisu číslo 5 a 40. Zde máme ústní návrh zpravodaje, proti kterému eh, jsem já, takže budeme hlasovat o původní podobě 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti. Budeme to muset ověřit, takže ověřujeme 42, prosím. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno, stejnou většinou, 44. Zde máme ústní návrh zpravodaje. Já jsem proti, protože je to můj návrh, tak budeme hlasovat o původní podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Takže přijato 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 a 47 jsou pokryty kompromisem číslo 6. 48 pro. Takže změna jsme u čísla 53. Pro, proti, Drželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55, to je pokryto kompromisem 7, takže 56 pro, proti. Budeme to muset elektronicky ověřit, takže 56 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 57 a 58 společně. 57 a 58 společně pro, proti, kdo se zdržel. Takže schváleno. Nyní 50 odmyčka, o té nemusíme hlasovat. To je technické, takže 59 pro, proti, zdrželi se,

s ústním návrhem pana Valiho. To je návrh, který eh, se předává k původnímu textu pana Maninesko, takže nejdříve budeme hlasovat o ústním návrhu pana Valiho, jakožto dodatku, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní původní návrh číslo 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pane kolego De Jong, prosím. Děkuji, paní předsedající. Když jeden člen výboru je proti ústním pozměňovacím návrhu, tak odpadá. Takže si myslím, že bez ohledu na to, jestli je většina eh, pro nebo proti, eh, nehraje roli. Eh, jakmile se jeden postaví proti ústním pozměňovacím návrhu, tak se o něm nemá hlasovat. Já jsem ale o nikoho neslyšela, že by se postavil proti tomu ústním pozměňovacím návrhu číslo 9. Proto Nikdo neměl žádné námitky. My máme celou řadu ústních pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu, proto je potřeba ke každému z nich vznést námitku, jestli si ho nepřejete. Takže tato možnost bude teď u 69. Eh, -ky. Máme, my jsme 68. schválili, teď je 69. A já mohu jen říci, že tady máme ústní pozměňovací návrh EPP k té 69. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže teď budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pak 70. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 musíme hlasovat, protože jedenáctka eh, nebyla přijata. Kdo je pro číslo 73? Proti? Budeme to muset elektronicky ověřit. Takže číslo 73. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Není 74 pro, proti. Budeme to muset elektronicky ověřit. 74. Končím hlasování. Schváleno. 75 pro, ja den, den Amendment Nummer 74 äh, äh, ja, ja gestimmt. die, Ach ja, genau, das, genau, das Amendment 74. Takže 74 nahrazuje celý zbytek až do čísla 78. Takže jsme u 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 70 devítka je v kompromisu 12, takže osmdesátka je tady split vote, první část pro, proti, strželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, strželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit, je to tedy osmdesátka, druhá část. Končím hlasování. Schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se schváleno, 82 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, proti, zdrželi se schvál, promiňte, to, říká paní předsedkyně, 84 první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, Zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme druhou část 84. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pátá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, je to velmi nepřehledné, takže to ověříme elektronicky. Elektronicky, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 86. Ta odpadá, takže 87. ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, 88 pro, proti, zdrželi se, budeme to muset elektronicky ověřit. Tedy 88. Končím hlasování. Přijato. 89 odpadá, takže jsme u jedničky. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka, o té se nehlasuje. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička, O sedmice musíme hlasovat, ano, takže číslo sedm. Pro? Proti? Budeme to muset elektronicky ověřit, tedy sedmička. Končím hlasování. Bylo to schváleno osmička a devítka a desítka, jedenáctka, dvanáctka a třináctka, všechny jsou pokryty kompromisem, takže máme regi 1, kdo je pro, proti, elektronicky prosím, regi 1. Končím hlasování. Schváleno. Regi 2 pro, proti, Ještě jednou ověříme elektronicky. Zda je to skutečně tatář většina. Končím hlasování. Bylo to poněkud pozměněno, ale přesto schváleno Regi 3. Je již pokryto, takže je Regi 4, 5, to je kompromis 7, Regi 6 pokryt desítkou, Regi 7 o tom se nehlasuje, takže 7 ABC rovněž nehlasujeme, Regi 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Libe 1? Ne. Libe 1 je pokryto kompromisem 4, takže Libe 2 pro. Proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. Libe 2 a 3 jsou pokryty kompromisem. Libe 4, druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 5, O tom nehlasujeme. Libe 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Libe 7 je pokryto 9, kompromisem 9. Takže libe A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Libe B, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme k elektronickému hlasování o celkovém návrhu v pozměněné podobě. Kdo je pro? tedy omlouvá se paní předsedkyně, je to elektronicky. Končím hlasování. 27 k 0. Blahopřeji panu Spravadoji k úžasnému výsledku. Děkuji mnohokrát. Der nächste, genau, die nächste Abstimmung ist Další hlasování je stanovisko kolegyně Pitera na téma ovoce a zelenina. Chce se zpravodajka ujmout slova? Děkuji, paní předsedající. Jenom několik slov přes několik nedostatků organizační povahy v některých členských státech a vzhledem k mezinárodnímu kontextu doporučujeme určité změny tak, jak to ve stanovisku je uvedeno. Děkuji. Ines? Já chci jenom říci, že v odstavci, k odstavci 6 si budu chtít vzít slovo odstavci 6. Kdyby byl nějaký problém. Takže můžeme začít. Návrh 7, kdo je pro, proti. Ještě jednou, kdo je pro. Kdo je proti. Takže schváleno. Eh, návrh 8, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Elektronicky hlasujeme o návrhu 8. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Je to chaotické, elektronicky ověříme desítku. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 12. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se. To byla většina schváleno, 14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kolegyně Ayala Sender si vezme slovo. 15, kdo je pro, proti, Ověříme elektronicky. Elektronicky ověřujeme 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky, myslím, že je to zamítnuto. Takže těs, těsnou většinou schváleno. 21, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. První díl. Kdo je pro? Ověříme elektronicky. 23, první část. Končím hlasování. Schváleno. 23, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A návrh 23, třetí část. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 23, třetí část. Myslím, že těsnou většinou zamítnuto. Končím hlasování. Schváleno. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25, kdo je pro? Ověříme elektronicky 25. Končím hlasování. Zamítnuto zcela zřetelně. 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Recital A, návrh 1, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část, po etc. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Elektronicky. Ověříme čtyřku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto těsnou většinou. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, že to bude zamítnuto stejně těsnou většinou. Elektronicky ověříme pětku. Končím hlasování. Ano, se stejnou většinou zamítnuto šestka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto a nyní celý návrh. A ještě návrh 6. Teď to bylo zcela zřetelně. Končím hlasování. Ano, děkuji. Omlouvám se. Schváleno. Návrh 6 je schválen. Omlouvám se, někdy není úplně jasné, kdo hlasuje jak. A teď tedy budeme hlasovat o celém stanovisku a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro. A gratulujeme zpravodajce a děkujeme za odvedenou práci. Ano, omlouvám se. Sí, <clears throat> prezidenta, solamente un pequeño comentario. Vážená paní předsedkyně, já mám malý komentář hlasování. Eh, předpokládám, že ta hlasovací listina, která nám byla předána sekretariátem, odpovídá rozhodnutí eh, zpravodaje. Eh, myslím si, že není příliš etické, kdyby tlustě se tady psalo, že eh, doporučuje odmítnout eh, pozměňovací návrh. Normálně je to v té první kolonce, takže eh, to, že je to tučně vytištěno, by mohlo poplést některé členy Tlustým eh, písmem je napsáno doporučuji zamítnout eh, tento pozměňovací návrh. To je zbytečná připomínka, není to vhodné, poprvé to vidím v této hlasovací listině. Není to ani etické, ani estetické. Já ale také chápu, když zpravodaj chce ještě vysvětlit ten hlasovací seznam. Já to považuji za docela uh, užitečné, zvlášť když jsem se tou tematikou nezabývala. Takže z mého hlediska je to poměrně užitečné. Musíme samozřejmě eh, uvažovat o tom, jak ty hlasovací seznamy ještě trochu vylepšit, abychom věděli, jak máme hlasovat. Takže teď návrh stanoviska Petry Savarma, co se týče mléka. Eh, přeje si zpravodaj slovo? Není tomu tak. Takže až budou kolegové hotovi, tak můžeme eh, pokračovat z hlasování. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Eh, schváleno dvojka. A teď hlasujeme v bloku od dvojky do desítky. Navrhuje paní předsedkyně neschváleno, takže hlasujeme o dvojce pro, proti, Eh, elektronicky ověříme dvojku. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Zcela zřetelně zamítnuto, ale já jsem to opravdu neviděla. Omlouvá se předsedkyně trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh pět. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 6, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 10, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 12, kdo je pro,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 Končím hlasování. 26 k 0 hlasujeme, eh, gratulujeme zpravodaji k skvělému výsledku. Tím jsme dospěli ke konci dnešního hlasování. Já děkuji za kázeň a budeme pokračovat s pořadem jednání. Bohužel paní předsedající vypnula mikrofon. Wir fahren fort. Takže pokračujeme dále. Wir, wir fahren fort mit mit der Entlastung. Takže eh, pokračujeme. Entlastung andere. Takže budeme hovořit o absolutoriích udělených eh, dalším institucím. Eh, nejdříve se jedná o Radu a Evropskou radu, udělení absolutoria. Und wir, ich gebe dem. Please. prosím. Musíme jít dál v naší agendě. Děkuji. Takže pan zpravodaj má slovo. Kolega Čarněcký představí zprávu. Vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve rád popřál paní Ajale Sender, aby se uzdravila Pokusím se schrnout zprávu, poukáži pouze na nejdůležitější body, budu, doufám, dost stručný. Evropský soudní dvůr řekl, že e, zrušení tribunálu není řešením blokace ze strany rady na zvýšení počtu soudců. E, řízení trvají příliš dlouho, zvlášť v obecného soudu. Já chci říci, že toto vítám, ale přichází to příliš často. Potřebujeme lepší synergie, co se týče tlumočení a překladu, aby se e, dosáhlo lepších výsledků. To je velice důležité. Je také zapotřebí lepší zeměpisná e, vyváženost e, nejvyššího a středního managementu je potřeba zajistit lepší eh, geografickou vyváženost v oblasti nejvyššího a středního managementu. A konečně potřebujeme aktualizaci pravidel, která se týkají soukromého využití úředních aut. Počet aut je také potřeba snížit. Evropský účetní dvůr, tady je potřeba zvýšit kvalitu výkonnosti auditů spíše než jejich kvantitu. Je zapotřebí pružnost a přizpůsobit eh, audity nečekaným problémům. Účetní dvůr by také měl snížit průměrnou dobu, kterou trvá vypracovat zvláštní zprávy. Potřebujeme jasná doporučení ze zvláštních zpráv. A konečně je tady potřeba lepší geografické vyváženosti také střední a, a nej, středního a nejvyššího managementu. Tentokrát eh, to nebudu opakovat, jenom řeknu, že Kartágo musí být zničeno. Evropská eh, rada a Rada Evropy, eh, já eh, tady říkám, že je odloženo absolutorium i nadále žádáme odpovědi na naše otázky, nic se nezměnilo, mnoho dokumentů chybí, zvlášť co se týče politiky budov rady. Evropský hospodářský a sociální výbor, tady je vysoká četnost nevyužívaných tlumočnických služeb, při setkáních a e, rozsudek Evropského e, tribunálu e, civilní služby odsuzuje Evropský hospodářský a sociální výbor v oblasti charty lidských práv. Jedná se o prosinec 2013. A konečně Evropská ESVČ to je naše oblíbená instituce. Je tam veliká administrativa, měla být, by měla by být nahrazena zjednodušením rozhodovacího procesu. A je tady také nejasné vymezení odpovědností. Je potřeba eh, zvýšit profila, profilaci eh, zaměstnanců v delegacích a zajistit lepší eh, zeměpisnou vyváženost. Navrh jsou problémy s logistikou a řízením budov. Konečně synergie, co se týče evropské vnější služby, eh, jsou zapotřebí lepší eh, spolupráce, lepší konzulární služby. Dámy a pánové, očekávám vaše vyjádření a pozměňovací návrhy a v návaznosti na to se také uspořádají nějaká setkání. Děkuji vám. No, Takže jste představili všechny eh, vlastně svoje zprávy. My jsme je chtěli chronologicky eh, probrat. Začínáme eh, radou a Evropskou radou. Nic není dokonalé, paní předsedkyně. Vy jste to racionalizoval, takže skutečně můžeme tak postupovat, není to problém. Můžeme tedy postupovat takto společně, to znamená, budeme se vyjadřovat k těm eh, dvěma bodům, to znamená Rada, Evropská rada, ESVČ, Soudní dvůr, EHSV, dále ombudsman a také ochrana dat. Takže kolega Gajer se nejdříve hlásí. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to je takto průchodné, protože jinak by se každý musel ještě jednou přihlásit. Kolega Čarněcký citoval také latinské přísloví v tomto smyslu, takže to samozřejmě vítám. A teď jde o to, jak bychom pokročili dále. My jsme už organizovali slyšení v minulosti eh, v souvislosti eh, s udělením absolutoria ohledně Rady, Evropské rady. Je to opravdu kritická záležitost. A tady eh, ani právníci nemohli stanovit jednomyslný, jednomyslné stanovisko z hlediska jaksi absolutoria, které by se mělo vyvodit se smluv ale v každém případě jde nám především v prvním bodě o dokumenty. A to je eh, bod, který je notoricky známý. To znamená, rada nedává k dispozici dokumenty, které jsou nezbytné. Takže zbývá vlastně eh, žaloba. To by byl logický další politický krok. Já tady o tom hovořím, samozřejmě se neodvažuji eh, sformulovat pozměňovací návrh k této zprávě pana Čaněckého, protože to může fungovat pouze tehdy, pokud se tento výbor sjednotí na, této, na tomto postupu. A pak pro tuto žalobu potřebujeme také podporu našich, eh, naší politické mm, skupiny. Já to říkám proto, aby i kolegové z ostatních politických skupin eh, si toto promysleli. A případně u tohoto absolutoria nebo u dalších absolutorií sformovali, sformulovali tento požadavek. Takže pokud tady nebude žádná změna a nedá se očekávat žádná změna z hlediska rady, tak zůstává tato obce možná pro další roky, pokud se rada bude stále chovat tímto způsobem. Já jsem optimistický Eh, z hlediska eh, toho, jak to bude vypadat v budoucnosti. Takže měli bychom to promyslet, jakým způsobem tedy uděláme tento krok před, ale měli bychom být velice jednotní eh, v tomto případě, protože jinak by to nebylo úspěšné, musíme skutečně krok po kroku postupovat, musíme, musíme mít pokud možno jednotný postup i z hlediska hlasování na tomto výboru. To byla rada. Druhý bod. V rozpočtovém výboru jsem odpovědný jako stálý zpravodaj, eh, který se zabývá rozpočty agentur. A já bych vás chtěl upozornit na jeden bod, který podle mého názoru hraje určitou roli z hlediska absolutoria pro soudní, eh, účetní dvůr. Máme tady eh, kolegu, který je zodpovědný právě za eh, účetní dvůr a on předložil určitou myšlenku, kterou bychom měli kriticky zpracovat. Eh, bylo řečeno, že by tady měl být organizován outsourcing z hlediska auditu, to znamená, že by se toto předávalo privátním organizacím a mm, v takovém případě by museli agentury za to platit. Pokud teda bych postupoval takto, tak bych i tady mohl mít nějakého si zástupce, který by v podstatě eh, dostával malý plát a, mm, já, a mohl by tady fungovat v Bruselu. Takže já myslím, že tady ten dvůr jde špatnou cestou. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat. Zda máme vhodné zdroje, které jsou nutné. To už v posledním legislativním období byla určitá iniciativa, eh, která chtěla vyzvat účetní dvůr k tomu, aby řekl, kde potřebuje další zdroje z hlediska eh, legislativní aktivit. Ale eh, pokud by tady byla snaha toto převádět na privátní eh, organizace a ještě tedy toto platit, tak myslím si, že to je opravdu zvláštní postup podle mého názoru. A já bych chtěl navrhnout, abychom využili to udělení absolutoria k tomu, abychom k tomu zaujali jednoznačné stanovisko. Děkuji. Eh, kolega Tamáš Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves eh, kollégák! Vážená paní předsedkyně, eh, děkuji. Srdečné díky, vážení kolegové. I v tomto ohledu pan Čarněcký Mm, udělal vynikající návrh, to znamená představil všechny zprávy jak si v jednom bloku a tím ušetřil čas. Zaprvé bych chtěl srdečně poděkovat panu poslanci za jeho práci v souvislosti s udělováním absolutorií těm eh, jednotlivým institucím. On velice dobře spolupracoval se stínovým zpravodajem, a ty zprávy ukazují, že on provedl eh, hluboce kritickou práci. Já bych měl jednu eh, konkrétní připomínku. Co se týče absolutoria pro radu, tak eh, ta situace je skutečně tragicko-komická, pokud to tak můžeme říci. Já tu situaci nevnímám tak komplikovaně jako kolega Gajer, ale i kdyby měl pravdu, a i kdyby smlouva se dala takto komplikovaně interpretovat, anebo kdyby smlouva mohla vést k takovéto situaci, eh, která by eh, se stala poněkud eh, napjatou, tak přesto si myslím, že tato situace není jiná, než když uzavřeme malé děti, kterým je 6 nebo 7 let v jednom pokoji, například moje děti, mým dětem bylo 6-7 let a oni ve svém pokoji se snažili vybudovat Lego, určitou stavbu, hádali se a nemohli vyřešit tu situaci bez rodičů. Tak to vypadá i s radou. Takže je na čase, abychom hledali řešení. Takže začínáme udělováním absolutoria radě. Rada řekne, děkujeme, my od vás nic nepotřebujeme a my se budeme eh, cítit zraněný eh, jako parlament Eh, řekneme, tak vám nedáme, neudělíme absolutorium eh, a nemáme vaše dokumenty, rada nám řekne, my vám nebudeme dávat dokumenty, v tom případě parlament řekne, my vám neudělíme absolutorium. Samozřejmě někdo to může vnímat jako zajímavé nebo napjaté, ale já to chápu jako velmi infantilní. Mně by zajímalo jakékoliv možné řešení. Musíme dosáhnout určitého výsledku. Všechno bude lepší než eh, tyto hrátky eh, kolem udělení absolutoria radě, kde stále odkládáme toto absolutorium a nechceme ho udělit. To je zprávě eh, pana Černického ohledně udělení absolutoria radě se objevují určité pochybnosti ohledně e, nemovitostní situace, například. Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k spolupráci mezi EHSV a parlamentem. Tato spolupráce je velmi dobrá, tuto praxi musíme dále rozvíjet. Je to velmi efektivní řešení pro e, společné využívání zdrojů, takže takovýmto způsobem musíme konat. Případně bychom měli také přemýšlet, zda bychom neměli požádat účetní dvůr, aby nám připravil zprávu o dalších možnostech takovéto spolupráce mezi jednotlivými institucemi a jaké úspory by z toho mohly vyplynout. Co se týče nákladů za tlumočení a překlady, tak v této oblasti existují stále e, četné pochybnosti, které já mám. Myslím si, že opravdu nastala doba, abychom tak, jak to již účetní dvor navrhl, abychom měli eh, jednotný přístup z hlediska kalkulace nákladů za tlumočení a překlady Neznamená to, že bych, eh, se, znamená to, že bychom se vyhnuli tomu, že budeme míchat jablka eh, s hruškami a že tedy se nám podaří realizovat ještě větší úspory. Takže změnit metodiku výpočtu těchto nákladů. Další úvaha. U některých institucí chybí informace ohledně rozdělení těch jednotlivých spolupracovníků z hlediska země původu, z hlediska pohlaví a tak dále. Domnívám se, že až eh, budeme zpracovávat další, příští absolutoria, bylo by dobré mít také tato, eh, tyto údaje. A tyto údaje by nám měly být dány k dispozici. Z hlediska těch jednotlivých eh, pozic Chtěli bychom vědět, odkud pochází spolupracovníci a jakého jsou pohlaví. Co se týče ESVČ, to znamená Evropské služby pro vnější činnost, tady máme stejný problém, který jsme měli již během předchozího udělování absolutoria. A sice jde o to, že Spolupracovníci ESVČ e, někdy poskytují zdvojené výkony, jednak ve své zemi a pak v ESVČ. A my jsme ze strany Evropské služby dostali příslip, že toto zdvojování bude e, vyloučeno, nicméně zatím to nefunguje. 2013 nebyla nastolena spolupráce například mezi Evropskou službou a OLAFem. A co se týče mm, Evropského veřejného ochránce práv, tady je důležité, že samotný tento institut veřejného ochránce práv si stanovil úkol, že 90 90 eh, případů by mělo být řešeno mezi 8 a 12 měsíci. A pokud nebude tento příslip eh, jaksi naplněn, tak by bylo dobré se tím ještě zabývat. V každém případě eh, musíme toto sledovat. A v neposlední řadě bych se chtěl zmínit o tom, že u absolutorií za rok 2014 budou muset jednotlivé instituce připojit také zprávu o využívání nemovitostí a vůbec o nemovitostní situaci. To je velmi důležité. Účetní dvůr eh, tady realizoval velký pokrok. Účetní dvůr klade velký důraz na auditní zprávy v tomto ohledu. A zpravodaj navrhuje v tomto ohledu, aby účetní dvůr si naplánoval dřívější zpracování těchto zpráv, tak abychom mohli my dříve pracovat tedy na těchto absolutorích. Takže vyjádřil jsem celou řadu konkrétních připomínek, Předám také pozměňovací návrhy, ale celkově podporuji eh, tyto zprávy pana Čarněckého a nyní naše kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Já chci poděkovat panu Čarneckému za jeho práce a také, se, také za to, že mi popřál mnoho zdraví. Omlouvám se za to, že se mi dnes dobře nemluví. My také přijdeme s nějakými pozměňovacími návrhy, spíše jenom, abychom doplnili to, co už pan zpravodaj předložil. A e, ještě úvodem obecnou poznámku. Je zajímavé nebo pozoruhodné, že v roce 2013 úroveň výkonů velkých e, institucí, jako je výbor regionu, rada a tak dále, že dosahují nižší úrovně těch výsledků než v předchozích letech. Budeme možná muset vyčkat e, konce cyklu plateb, abychom zjistili, jakou to má příčinu. Já jsem bedlivě naslouchala e, kolegovi a mám takový pocit, smutku, že některé ty aspekty, o kterých, e, na, která, na které se musíme stěžovat opakovaně a opakovaně, znovu na ně upozorňovat, že to jsou věci, které se opravdu vracejí a že jsme nuceni vlastně to absolutorium udělit, i přesto, co třeba eh, řekl úřadující eh, předseda rady včera, ten hovořil o tom, že se nacházíme v legislativním cyklu. Já bych ráda nabídla takové eh, gesto, kdybychom se snažili naše vzájemná stanoviska alespoň trochu zblížit. Není to obrovský problém. Myslím, že bychom neměli eh, odmítat udělit absolutorium radě, protože nás eh, to eh, uvádí do situace, kdy jsme trošku nerelevantní. My se musíme snažit o zblížení našich pozic, pokusme se zlepšit dialog a komunikaci mezi námi. O to nakonec stojí i občané. Mohu si subjektivně stěžovat eh, na to, co mi vadí, ale občané chtějí vidět řešení. A v bodě 9 pan Čarnecký eh, řekl, že by bylo zajímavé eh, založit nějaký výbor na úrovni generálního tajemníka, to by bylo docela zajímavé. A když se podíváme na celý ten obrázek obec, obecně, myslím, že tady opravdu schází dialog. My k němu nemáme příliš mnoho příležitostí. Proto také nemůžeme občanům dát eh, ty informace, které by si přáli slyšet. To chci říci zpravodaji i kolegům, abychom dosahli většiny, protože jinak nebudeme moci přijít s něčím jiným, něčím lepším, co se týče práce na udělení absolutoria radě. To za prvé. A za druhé, co se týče uh, účetního dvora, Tady byla vznesena řada výhrad, ku příkladu ze strany pana Gajera. Já samozřejmě chápu, že v některých případech vynakládáme pozitivní tlak, abychom získali více informací a to může vést pozitivním změnám na straně účetního dvora. My jsme tady kladli Eh, důraz na to, jak se to celé eh, historicky vyvíjelo, jak se vypracovávaly zprávy. A já absolutně podporuji pana Černeckého, co se týče požadování větší viditelnosti v médiích. A také přijdu s nějakými doporučeními ve snaze dosáhnout pozitivních změn. Ku příkladu eh, vyšla zpráva eh, účetního dvora, kde se hovořilo, hovořilo o řadě podvodů a nepravostí, o nápravných krocích, ale my musíme mít na paměti i některé ty návazné problémy, které které byly ve zprávě eh, zmíněny. A hovoří se o korupci. Já si myslím, že k žádné korupci vůbec nedocházelo. Myslím, že ty problémy se spíše týkají ekonomické krize, ve které se nacházíme. Takže to je eh, takový příklad předávání informací. Je to celé poměrně složité a týká se to i celé řady dalších zemí. Takže já Chápu, že účetní dvůr se nalézá v této konkrétní fázi změny a bylo by dobré, kdybychom se mohli detailněji zamyslet nad signály, které vysíláme směrem k vnějšímu světu. Jinak podporuji ta vyjádření, která eh, tady eh, zazněla, co se týče prezentace těch výročních zpráv, že by bylo dobré, abychom ji dostali o něco dříve protože čím dříve takové zprávy dostaneme, tím lépe potom můžeme připravit svá vyjádření. Budeme mít lehčí pozici v práci. Já chápu samozřejmě, že je těžké pro každého odevzdat tu práci eh, v dobré kvalitě a není, to vždy, není tomu vždy pomoženo, když se ta práce odvádí rychle. Co se týče ESVČ, chápu, že pan Čarnecký tady vyjádřil určité obavy, ale my se musíme bedlivě zamyslet nad fungováním tohoto výboru. My zastupujeme daňového poplatníka. Není naším eh, účelem eh, vypracovávat stanoviska o tom, čím by se Evropská služba vnější činnosti měla zabývat. To má na starosti výbor pro zahraniční věci. Takže některé ty odstavce co se týče třeba názoru na Ukrajinu, to si myslím, že by se v této zprávě vůbec vlastně objevovat nemělo. To by mohlo být třeba eh, v, nějakém, eh, v nějaké poznámce, kterou vydá AFET, ale ne na tomto eh, fóru. A potom, co se týče geografické vyváženosti v ESVČ, já... Chápu ten argument, ale i zde je třeba říci, že SVČ je pořád ještě ve fázi budování. Jistě, mnohé členské státy mají důležité experty a proto chápu, že chtějí mít možnost něco ovlivnit a chtějí, aby jejich názor byl zohledněn při eh, budování Evropské diplomatické služby, ale E, proto tedy chápu, že by bylo hodné dát SVČ jistý manevrovací prostor. A nyní k tématu služebních vozů. Tady děkuji zpravodaji, že toto téma vyzdvihl, neboť e, služební vozy, jejich počet je skutečně pozoruhodný, abych to takto řekl. A v minulosti jsme ne vždy, myslím, hovořili jasným hlasem. A co se týče k nákladům na překlad a to se týká zejména Evropského soudního dvora. Tady je základní myšlenka a paní Gresle to také podpořila, že by bylo vhodné založit pracovní skupinu, která by se ujala tohoto tématu, tématu překladu. Co se týče téma tlumočení, tady jsem vždy poněkud opatrná. Pokud se podíváme na SVČ a výbor regionů, tak vidíme, že eh, oni podnik, podnikli jisté snahy, ale někdy to vede k eh, jaksi eh, k takovému nucenému šetření, které nevždy zajišťuje uspokojivou situaci. Je třeba, aby všechny členové této instituce měli možnost eh, hovořit svým eh, mateřským jazykem. Je třeba, aby občané mohli nahlížet do všech textů ve své mateřštině. Tedy jsem pro založení pracovní skupiny, pro překlad, proti tomu nic nemám, pro ale eh, je třeba zohlednit i změny, které již byly provedeny A pokud eh, budeme chtít šetřit, tak není možné, abychom tady osekávali jazykovou rozmanitost, která je triumfem evropského projektu, takže to bychom měli vždy patřičně zohlednit a to platí jak pro výbor regionů, tak pro Evropský sociálně hospodářský výbor a dále. Eh, poznámka k eh, osobě, která se věnuje ochraně údajů. To v podstatě souvisí s překlady, takže s tím, co jsem jí řekla. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo kolegyně Karin. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za dobrou, solidní práci. Co se týče rady, podporujeme z celého srdce vaši linii proti tomu neudělit absolutorium pokud eh, rada bude odmítat s námi vést reálný dialog, nemůžeme udělit absolutorium. Musíme trvat na tom, že máme právo získat odpovědi na naše otázky a oni nám tyto odpovědi zamítají. Loni jsme požádali komisi na názor ohledu na tento problém a oni nám dali poměrně zajímavou odpověď, jak uvádíte. Jenže se tím nic nevyřešilo. My jako výbor se musíme zamyslet nad tím, co můžeme udělat. Komise nám v této situaci pomoci nemůže. My, muž, my, musí, my jsme se pokusili bez úspěchu několikrát eh, odstartovat dialog s radou. Myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak tento problém vyřešit, protože se nemůžeme obrátit na veřejnost Evropské unie a říci, že jsme neudělali absolutorium, ale že v tomto směru nemůžeme nic udělat. Takže se musíme zamyslet nad tím, jaký bude náš další krok. Musíme tedy zvážit, jestli bychom se nemohli zeptat Evropského soudního dvora na názor k tomuto problému, jestli by mohli poukázat na nějaké řešení tohoto problému. Ta situace je neudržitelná. A pak se chci ještě vyjádřit k ESVČ. To je drobnost, Eh, odstavce 9, 10 a 11. Já si myslím, že se nemáme zabývat tím, co ESVČ dělá, ale tím, jak vynakládá eh, peníze. Myslím, že zpráva pana zpravodaje jede příliš daleko v tomto směru, takže tyto odstavce nemohu podpořit, ale jinak děkuji zpravodaji za odvedení velice dobré práce. Děkuji. Já jsem se také zařadila na seznam řečníků. Otázka, co uděláme s radou? Myslím si, že bychom měli mít ještě poněkud strpení a máš Deutsch to srovná s eh, chováním dětí a s dětmi musíme mít zejména trpělivost. A já si myslím, že z tohoto důvodu naše trpělivost musí, nesmí nám dojít. A také si myslím, že eh, musíme zůstat také, eh, se věnovat tomuto tématu, musíme se pečovat. Eh, já nechci, aby vlády kontrolovaly parlament. Musím říct, že toto pouze přes moji mrtvolu. Přes několika stovky let za to lidé umírali, protože chtěli, aby to bylo jinak. Tedy oni nemohou kontrolovat nás. Mohou nás kontrolovat pouze v případě, že my budeme kontrolovat je. A já musím říct, že tento parlament je kontrolován a to tak jako žádná jiná instituce. A my chceme ukázat, že máme úkol sebekontroly a že ho bereme velice vážně. A bylo by vhodné, kdyby rada kontroloval svůj vlastní rozpočet a také to, co se děje v rozpočtu komise a kdyby toto brala aspoň trochu stejně vážně jako my. Ve zprávě komise máme celou řadu detailů, kde se ukazuje, že oni zanedbávají, respektive, že členské státy zanedbávají přístup k implementaci evropských peněz, že ty evropské peníze nejsou implementovány žádným způsobem a my nemůžeme jim toto nechat projít, protože náš úkol je, náš úkol, je úkol kontrolní. Měli jsme velice zajímavé zasedání v minulém období, nyní jsme nový parlament a možná bychom měli v dohledné době, ještě letos, něco podobného znovu zorganizovat v rámci nějakého sezení výboru pro rozpočtovou kontrolu, abychom si vyhradili takovou hodinku, hodinku půl času na to, eh, kde eh, se podíváme, jaké jsou právní názory na tuto záležitost, abychom mohli ukázat i novým kolegům, jaké možnosti máme. Naše právní služba vůbec není, eh, se jí vůbec nelíbí ta skutečnost, že chceme jít do Lucemburku, vůbec se jí to nelíbí, není tím nadšená, protože smlouvy jsou takové, jako jsou, ale i zde došlo k historickému vývoji smlouvy a změny smluv byly vždy vyjednány lidmi, pro které rozpočtová oblast nebyla důležitá. A proto máme u každé změny smluv tu situaci, že rozpočtoví odborníci ztráceli kompetence, že se ty kompetence vyměňovaly za něco jiného. Takže Kompetence rozpočtového výboru ale jsou důležité. Dříve jsme měli před Lisabonem jako výbor více možností než po Lisabonu a to proto, že lidé z parlamentu, kteří vyjednávali, tak tedy jak si tuto možnost toto takto připustili. A téma, kdo komu bude eh, udělovat absolutorium prostě pro ty lidi, kteří vyjednávali o změnách smluv, nebylo důležité. Proto je třeba, abychom si připravili již materiál pro toto téma pro další změny smluv. Pokud dojde k další změně smluv, tak je třeba, aby tento bod byl znovu upraven. Protože to absolutorium, tak jak je nyní ve smlouvě, je velice eh, staré ustanovení, staré již mnoho let. A toto ustanovení popisuje eh, dobu a zahrnuje dobu, kdy byla pouze komise, kdy ostatní instituce tady vlastně vůbec ještě nebyly, parlament a tak dále, nebo rada. Což tedy znamená, že tehdy, respektive tehdy vše, co existovalo, bylo součástí rozpočtu komise a proto Eh, je tam také zapsáno, že parlament uděluje absolutorium komisi, protože tam byly veškeré další rozpočty v rozpočtu komise, jenomže mezi tím došlo k založení dalším institucí a z rozpočtu komise byly vyjmuty další rozpočty a nyní mají nové instituce své vlastní rozpočty, ale tato skutečnost se ve smlouvách neodráží. Je tady tedy právní mezera, kterou řada využívá. A já musím říci, musím to takto říci, a jsem ochotná to říci nahlas, využívá jej zlovolně ke svému vlastnímu prospěchu. Neboť skutečnost, že ve smlouvě máme e, to, že parlament uděluje absolutorium komisi, vůbec ne míní to, že bychom se neměli e, zabývat jinými rozpočty. To prostě vyplývá z té zkušenosti, že dříve bylo vše obsaženo v rozpočtu komise, ale nyní máme deset dalších rozpočtových oblastí. My udělujeme absolutorium všem, nikde nemáme problém, máme problém pouze s radou takže v této otázce pravděpodobně si rada bude, eh, chtít, rada bude chtít mít novou gentlemanskou dohodu, tak aby my jsme tedy se nevměšovali do jejich záležitostí a oni ne do našich, ale toto bychom asi daňovému poplatníkovi vysvětlit nemohli, pokud bychom to takto akceptovali. Uh, já se všemi souhlasím v tom, že potřebujeme plán a ten první krok musí být to, že tady si vypracujeme eh, nějakou naši návrh textu pro možnou změnu smlouvy a pak musíme usilovat o to, aby tento návrh z textu byl zapojen do všech debat o nově, nových změnách smlouvy. Včera, až tady, když tady bylo lotyšské předsednictví, jsme o tom hovořili, kolegyně Ayala Sender to nadnesla, jsem jí za to vděčná. A je třeba, abychom my všichni přišli s tím požadavkem, že my budeme udělovat absolutorium vládám a že to nebude opačně. A nyní bych ještě chtěla říct zpravodaj jednu věc. Líbí se mi zpráva o SVČ, je velmi zajímavá, máme tam eh, jakousi směsici starých a nových problémů. Ty staré problémy stále ještě nejsou vyřešeny, například otázka organizace eh, služby pravnější činnost. Dobře víte, že je tam příliš mnoho vysokých postů v té organizační struktuře. Nikde nemáme tak malá generální ředitelství jako tam nikde eh, se nemůžete stát generálním ředitelem a šéfovat tak malému množství zaměstnanců, jako v SVČ. To jsou všechny věci, které jsou velice drahé. A o těch politických otázkách, které se zatím skrývají, tady hovořit vůbec nebudu, ale to, co SVČ mohl sám si ve své vlastní organizaci učinit, eh, to tedy učinil, vidím, jaký byl důsledek a my musíme eh, se postarat o to, aby se ta situace zlepšila. Já k tomu předložím několik pozměňovacích návrhů a nyní ještě absolutoroma radě a SVČ. Ještě bych se vrátila k soudnímu dvoru. Tady je zajímavá jedna věc. Člověk má pocit, že tady máme co dočení se soudním dvorem, ale místo toho je tady jakýsi eh, jakási firma, eh, která se věnuje pouze vozovému parku. Těch služebních vozů je tam skutečně velice mnoho. Pokud to například srovnáme s SVČ, ty měli pouze jeden služební vůz a není našem zájmu, aby jich měli víc, takže na soudním dvoru je jich skutečně příliš mnoho. Takže jsou zde příklady, že je možné k tomu přistoupit lépe a zde si myslím, že si musí skutečně soudní dvůr položit několik otázek a já se velice ráda na tom eh, do toho zapojím, do toho pokládání otázek. Takže kdo by si přál nyní vzít slovo? Zástupce SVČ, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, členové tohoto výboru. Když dovolíte, já udělám tři faktické poznámky, eh, poznámky na základě této zajímavé diskuze. První připomínka. Naše spolupráce s OLAFem je excelentní, a to od dob založení ESVČ. A chtěl bych poznamenat, tak jak to řekla paní Magerini během jejího slyšení 26. ledna, že existuje memorandum o dohodě s Olafem, bylo to eh, podepsáno 23. ledna, takže tam byla malá korekce eh, v šestém odstavci usnesení, takže ten text byl už podepsán. Druhá připomínka. Konstatoval bych, eh, stejně jak to řekla paní Mogherini, že nedochází k nějakému zeměmospisnému nevyvážení z hlediska jednotlivých kategorií států není zde nějaká nevyváženost hlediska data přistoupení k Evropské unii. Některé konkrétní členské státy mm, by mohly být vnímány jako příliš zastoupeny nebo málo zastoupeny, ale e, zde samozřejmě jsme ochotni předat statistické údaje, ale myslíme si, že není správné toto generalizovat. A poslední třetí připomínka. Zdá se nám, stejně jako ostatním členům tohoto výboru, kteří to uvedli, že u desítky, jedenáctky a dvadvacátky, dvadvacítky je zjevná souvislost s absolutoriem a mělo by to být přeformulováno Jinak jsem ochoten tedy zareagovat na to, co řekl pan poslanec Doč, který hovořil o tom, že tady dochází k zdvojování některých výhod. Nepříliš jsem toto eh, přesně pochopil, ale jsem samozřejmě ochoten o tom diskutovat. Děkuji, pane Genán. Chtějí ještě další zástupci těch institucí vystoupit? Nikdo? Takže pan zpravodaj. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedající. Velice stručně eh, k panu Gajerovi, který tady teď není, ale příště doufám, že naše potenciální debata o starobylém Římě a filozofu a politikovi panu Katovi bude velmi zajímavá. K panu Dojčovi. Děkuji vám, Tamáši, za pěkná slova na adresu mé zprávy a i za vaše poznámky. Já to chápu tak, že se dočkám vaší podpory, co se týče zeměpisné vyváženosti v ESVČ. V to doufám. Několik slov k paní Kary. Děkuji také za vaši eh, podporu v oblasti problému Evropské rady. To je jedna z největších výzev pro náš výbor. Upřímně řečeno, je to vlastně taková stálá výzva, před kterou náš výbor stojí už řadu let. Chápu, že v bodech 9, 10 a 11 se v názoru lišíme, což je škoda. A na adresu paní předsedající stručně, my jsme politici, měli bychom být eh, trpěliví, s tím s vámi zcela souhlasím, co se týče problému s radou, ale otázka, jak dlouho máme být trpěliví, neměli bychom být naivní. Já vám děkuji za veškeré připomínky a doufám, že budeme mít dost času na vylepšení této zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. E, další přihlášky o slovo nemám k dispozici. Tím jsme dospěli ke konci veřejné schůze a budeme pokračovat se schůzí koordinátorů. Dnes v poledne v 15 hodin budeme pokračovat naší veřejné schůzi s agenturami. Přeji vám krásný zbytek dopoledne a uvidíme se opět odpoledne. A nyní bych poprosila koordinátory, by, aby přišli sem do sálu co možná nejdříve. Děkuji.